abychom Srbsku této cesty dosáhnout pomohli, abychom jim pomohli dosáhnout dalších reform, tak, aby ten proces mohl být snad ještě rychlejší. Děkuji, pane ministře, dostal jsem jeden návrh usnesení. Takže tímto končím debatu a budeme hlasovat zítra v 11.30. A teď přistupujeme k následujícímu bodu na pořadu jednání. A to je zpráva o pokroku Kosova. A prosím ještě jednou pana ministra Vámena, aby si vzal slovo jménem rady. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, vážený pane komisaři a vážená paní zpravodajko Ulrike Lunačeková. Pokud je o Kosovo, mohu jednoznačně uvést, že jsem optimistický, pokud je o vývoj situace od předložení zprávy o dosaženém pokroku za rok 2011 ze strany komise. Závěry rady z 28. února tohoto roku rovněž odrážejí značné snahy vynaložené jak Serbii, tak Kosovem v dialogu podporovaném Evropskou unii. Jak víte, loni v prosinci Rada přivítala závazek Kosova naplňovat evropskou agendu a to dlouhodobým úsilím v oblastech, jako je vizový styk, obchod či soudnictví a také ustavení Národní rady pro evropskou integraci. Rada rovněž přivítala zlepšení integrace Srbů na jižním břehu řeky Ibar. Zároveň rada vzala na vědomí omezený pokrok, pokud je o reformní agendu eh, v době eh, v roce voleb a rada apelovala na Kosovo, aby podniklo příslušné kroky k řešení nedostatku zjištěných ve volebním procesu. Na Kosovo, na Kosovo se rovněž apelovalo ve smyslu zlepšení rozpočtové situace v úzké spolupráci s MMF. Rada zaznamenala potřebu zásadnějších snah ze strany úřadu, zejména pokud o posílení reformy veřejné zprávy a konsolidaci právního státu. Bylo třeba ještě prokázat, že jsou skutečně řešeny organizovaný zločin a korupce a že je dosahováno pokroku při naplňování reformy soudnictví a ochrany svobody slova. Rada také vyzvala Kosovo, aby zahájilo inkluzivní dlouhodobý program pro severní Kosovo. Vedle těchto požadavků Rada zúraznila klíčový význam Evropou podporovaného dialogu Bělehrad-Priština jakožto procesu rovnoceně důležitého jak pro, jak pro Srbsko, tak pro Kosovo. Rada apelovala na obě strany, aby se aktivně angažovali, konstruktivně angažovali v celé škále otázek od pohybu, volného pohybu osob po cla, od katastru pro implementaci integrovaného řízení hraničních přechodů. Tyto naše výzvy byly určitě slyšené jak byly radem, tak prštěnou. V následujících měsících bylo dosaženo pokroku a v obou hlavních městech byla prokázána velká politická odvaha. To je velmi pozitivní vývoj, který ukazuje, jakou moc má proces rozšíření v podpoře reform. Stejně tak důležitá je skutečnost, že Evropa zareagovala na toto úsilí. V lednu 2012 byl zahájen dialog o vízovém styku a komise také má v úmyslu zahájit strukturovaný dialog o právním státu a také studii proveditelnosti pro dohodu o stabilizaci a předružení mezi Evropskou unii a Kosovem. Jde o důležité pobídky. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, vážený pane komisaři, myslím, že se všichni shodneme na tom, že budoucnost Kosova leží v Evropské unii pevné provádění dohod dosažených mezi Belehradem a Prištěnou posune Srbsko a Kosovo dále na jejich cestě do EU. Na druhé straně zbývá ještě vyřešit mnoho výzev. Ty čekají na kosovské vedení a nejde pouze o interní agendu, domácí agendu v této věci může EU také pomoci a určitě doufám, že e, budou zastupněny další zdroje přímo v terénu na podporu iniciativ z Brusela také e, ze strany nového šefa delegace e, SVČ, který byl voden do funkce před pár týdny. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane ministře, a nyní jménem komise poprosím pana Štefana Fileho, aby se ujal slova. Prosím. Děkuji, pane předsedo, vážení poslanci a poslankyně, pane ministře. Děkuji vám za pozvání k účasti na vaší diskuzi o Kosovu. Jsem také vděčný za vaši podporu komisi pro práci v Kosovu, o čemž také svědčí zpráva, o které dnes diskutujeme. A také děkuji paní zpravodajce Luňáček za tuto skvělou práci, kdy připravila velmi vyváženou zprávu a zajistila ji podporu. Právě jsem se vrátil z Kosova. V úterý eh, jsem měl to potěšení setkat se prvního zasedání, účastnice prvního zasedání Kosovské rady pro evropskou integraci. Tuto radu vytvořila prezidentka Jahjagová, která tím chce vytvořit fórum pro diskusy kde by se diskutovala o cestě Kosova do Evropy. Ve svém projevu v Radě pro evropskou integraci jsem zdůraznil, že je důležité, aby tato rada odrážela všechny části politického spektra v Kosovu a byla jimi podporována. Rada musí vytvořit co nejširší a nejinkluzivnější konsensus ve společnosti. Pouze za podpory všech politických sil a komunit bude Kosovo schopné provést reformy, které jsou vyžadovány k tomu, aby jeho úsilí na cestě do Evropy bylo korunováno úspěchem. Evropská integrace vyžaduje angažovanost kosovské společnosti jako celek. Evropská integrace je a musí být inkluzivní. To vyplývá už z její povahy. Vážení poslanci, co můžeme udělat, abychom podpořili Kosovo na jeho cestě k integraci? Rada pro všeobecné záležitosti 28. února potvrdila záměr komise zahájit studii proveditelnosti, která se týká stabilizační a asociační dohody s Kosovem. To označuje začátek nové fáze vztahu Evropské unie s Kosovem. Podpora Rady plně začlenuje Kosovo do rámce evropské politiky pro západní Balkán. Je to klíčový krok směrem k vytváření smluvních vztahů s Kosovem. Cílem studie proveditelnosti je poskytnout úplnou a hlubokou analýzu připravenosti Kosova, vyjednávat a případně implementovat stabilizační a asociační dohodu, která vytváří právní základ vztahu Evropské unie se zeměmi západního Balkánu a je to takový stupínek směrem k členství. Studie se zaměří na politické, hospodářské a právní aspekty připravenosti Kosova na stabilizační a asociační dohodu. Má včerejší návštěva Kosova předznamenává začátek naší práce. Zahájení studie proveditelnosti byla dalším klíčovým elementem už v tak ambiciozní agendě Evropské unie pro Kosovo. Dovolte, abych zmínil některé klíčové prvky této agendy. Za prvé doufám, že budeme schopni vydat eh, cestovní mapu pro osvobození Kosova od vízové povinnosti v Dubnu. Za druhé, velmi brzy znovu předložíme svůj návrh rámcové dohody, která by umožnila Kosovo účastnit se programu Evropské unie. A za třetí, 30. května zahájím strukturovaný dialog o právním státu. Za čtvrté, podpoříme eh, zájem Kosova o členství v Evropské bance pro obnovu a rozvoj, jakmile tedy Kosovo předloží svou žádost. Za páté jsme připraveni podpořit eh, inkluzivní a dlouhodobou agendu pro sever Kosova. Na závěr bych rád znovu zopakoval, že Evropská unie se rozhodně chce angažovat v Kosovu. Poslední týdny ukázaly, že to nejsou jen prázdná slova, ale že jsou podložena konkrétními akcemi, konkrétními činy. Eh, Komise eh, je plně zaangažována v Kosovu. Rok 2012 by měl být rokem příležitosti a já doufám, že mohu se spolehnout na podporu parlamentu, že využijeme této příležitosti a učiníme z ní realitu. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, pane komisaři. A nyní za politické frakce jako první má slovo na dvě minuty paní Ulrike Luňáček za zelené. Prosím. Děkuji vám, pane předsedo, i vám, pane komisaři File, i vám, pane ministře eh, Vamene. Má zpráva chce vyslat silný signál občanům Kosova, že budoucnost nezávislého Kosova leží v Evropě, v Evropské unii. Tato zpráva uznává i práci Evropské unie v posledních měsících a letech Ehm, hodnotí důležité kroky vpřed, pokud jde o budoucnost Kosovské republiky, ať už jde o vízovou politiku nebo cestovní plán, který, jak říkal eh, komisař Füle, má vzniknout letos na jaře. Důležitý je dialog mezi Prištinou a Bělehradem, mezi Kosovem a Srbskem a důležité je, že vede k pozitivním výsledkům. Tento dialog musí pokračovat i po volbách v Srbsku. Jaké ty výsledky jsou? Regionální spolupráce v tom, že Kosovo samo za sebe může být účastníkem regionálních a e, místních organizací. A e, integrovaný systém zprávy hraničních přechodů, který poprvé v historii vytváří bilaterální smlouvu mezi oběma státy. Nicméně e, teď vyzývám Srbsko k tomu, aby tuto dohodu podepsalo, jak slíbilo. Eh, děkuji panu komisaři Filemu za vaši návštěvu. Vy jste spustil tu studii proveditelnosti, která bude dalším krokem pro ohodnocení stability Kosova a případné vypracování dohody o přidružení. Eh, vyzývám také zbývajících pět eh, ustavujících států Evropské unie, aby Kosovo uznali, protože to by ještě zefektivnilo veškeré aktivity v EU. V Kosovu jako takovém jsou stále další výzvy, například boj s korupcí, organizovaným zločinem nebo vytváření fungujícího hospodářství a sociální rozvoj tak, aby lidé věděli, jakým způsobem mají pracovat ve své zemi, aby ji povyšovali. Eh, volební a ústavní reformy jsou také důležité. Důležité je také to usvědčit a odsoudit všechny lidi, kteří porušovali volební zákon eh, při minulých příležitostech. Dále zde máme právní stát a mediální zákon. Věcí je to celá řada. Důležité je, aby vláda v Prištině také nabídla pomocnou ruku Srbům na severu a aby se eh, vytvořil plán i pro podporu místních autoritních úřadů, což by zlepšilo jejich situaci. Důležité je také, aby se Srbsko vzdalo pořádání eh, místních voleb na severu Kosova, což není v souladu s usnesením 1244. Ehm, dámy a pánové, doufám, že má zpráva nalezne širokou podporu společně s pozměňovacími návrhy, které se musela předložit, protože první hlasování proběhlo na výboru AFET už před dvěma měsíci a od té doby se stalo mnoho věcí. Děkuji vám za pozornost. Děkujeme vám mnohokrát. Nyní má za na dvě minuty za EPP slovo pan Posud. Děkuji vám mnohokrát, eh, pane eh, předsedo. Je to 100 let od první balkánské války eh, mezi královským Srbskem a jeho sousedy. Tehdy se objevily dokumenty nadace Carnegie a rakouské nadace Leo Freundlich. Už 68 let pak eh, Srbsko eh, žilo relativně v míru, dokud se neobjevil Miloševič. Po jeho odchodu mají Srbové možnost vybudovat demokratický stát. Eh, mají velké problémy, ale jdou vpřed. Je důležité to uznat a to je náš úkol dnes, protože to je podpoří na další cestě. Abych to řekl úplně jasně, já jsem pro přístup Srbska do Evropské unie, já jsem byl v neděli přímo v Srbsku, ale je důležité, aby bylo uznáno i Kosovo. Srbsko má kandidátský status, Kosovo stále nebylo uznáno pěti členskými státy EU a to se musí změnit. V Kosovu máme garantovaná práva menšin. Máme zde rezervované mandáty v parlamentu na základě plánu Atisary a podle kosovské ústavy. Po srbských volbách eh, může vzniknout eh, prostředí, kdy ani Albánci v Srbsku nebudou mít jediného poslance v srbském parlamentu eh, ta stejná menšina má místo předsedu parlamentu a vicepremiéra v Kosovu. A proto jsem toho názoru, že musíme postupovat velice rozumně, abychom na obou stranách stanovovali stejné podmínky na cestě k evropské integraci a do Evropské unie. Máme devět dohod, eh, devět nových dohod eh, mezi Prištinou a Srbskem. Ty nejdůležitější eh, nejsou zatím podepsány a zbytek není prosazován. Chceme vidět skutky, nejenom sliby a slova. Chceme skutky a to ještě před volbami v Srbsku. Nechceme zažít to, že po volbách se vše zruší a půjdeme zase od začátku. Abych řekl hned, eh, abych řekl velice jasně, my nechceme rozdělení Kosova, my nechceme žádné nové diskuse o statutu. My chceme pomáhat rozvíjet novou mladou evropskou demokracii. Děkuji vám mnohokrát. Eh, nyní za socialisty má slovo na dvě minuty pan, pan Pancery. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Paní Lunáček opravdu odvedla skvělou práci a já si myslím, že proces konsolidace demokracie v Kosovu je velmi důležitým faktorem. Naším cílem dnes je podpořit vládu v Prištině a všechny politické síly v parlamentu, aby pokračovali v demokratických reformách. V reformách, které dokáží modernizovat zemi a zahájí novou fázi v politickém, občanském a hospodářském životě Kosova. Musíme řešit eh, ještě celou řadu problémů, jak eh, připomněla Rada. A tyto problémy musí být řešeny rozhodně. A musí se k ním přistoupit konzistentně a důsledně ze strany kosovských úřadů. Je pravda, že situace se vyvíjí a my můžeme jedině přivítat historickou dohodu mezi Bělehradem a Prištinou v oblasti regionální spolupráce, která bude inkluzivní a zastoupení Kosova na regionálních fórech. To velmi posílí stabilitu celého regionu západních Bal- západního Balkánu a je to velmi relevantní také pro Evropskou unii. A právě v tomto rámci, jak připomínal pan komisař Fila, je pozitivní, že komise zahájila studii, studii proveditelnosti, která se týká asociační a stabilizační dohody mezi EU a Kosovem. Teď musíme dále pokračovat v této cestě, která může jen usnadnit vztah mezi Srbskem a Kosovem, může ještě více přiblížit tyto země k Evropské unii, ale také proto, že může překonat tu nedůvěru, která existuje vůči Kosovu ze strany těch zemí, které ještě neuznaly nezávislost Kosova. Evropa tedy má před sebou ještě kus práce, ale především mají před sebou kus práce kosovské úřady, aby dosáhly těchto cílů. Děkuji. Děkuji, pane poslanče. A za liberály a demokraty má slovo pan Jelko Kačin. Dvě minuty. Thank you, chair, Děkuji, pane předsedo Protaševeči, vážený Zástupce rady, vážený pane komisaři, vážené kolegyně, vážení kolegové. Chci poděkovat paní Lunačekové k výborné vyvážené zprávě. Konečně občané Kosova dostávají z Bruselu pozitivní zprávu. Studie proveditelnosti byla započata stejně jako práce na liberalizaci vízového styku. Je třeba zaručit, aby tyto procesy přinesly své plody v blízké budoucnosti. Kosovo je poslední zemí regionu, jejichž občané potřebují víza pro vycestování do šengenského prostoru. Musíme také my odvést svůj díl práce, abychom skoncovali s touto obtížnou situací co nejdříve. Kosovo eh, se zapojilo do dialogu se Srbskem v dobré víře a měli bychom přivítat jeho konstruktivní přístup. Dialog se Srbskem je v nejlepším zájmu Kosova, občanů jeho hospodářství. Obě strany by měly pokračovat v tomto dialogu a provádět eh, v úplnosti příslušnou dohodu. Kosovo všem urgentně potřebuje také dialog mezi srbskou komunitou na severu Kosova a etnickými eh, Srby na jejich od řeky Ibar. Srbská kultura je výrazně přitomná v Kosovu a propast mezi těmito eh, prostor mezi eh, tady těmito dvěma složkami srbské komunity eh, zhoršuje situaci, stěžuje život, stěžuje život v Kosovu. Pristina musí tady v dobré věře přistoupit k integraci této menšiny na severu do celokosovské, do celokosovské populace. Někdy vzniká dojem, eh, či snaha eh, sever území Kosova eh, de facto zachovat jako součást srbského území. Je zde postoj členských států, tedy k nezávislosti Kosova a my tady musíme vykonat svoji práce v této oblasti. Co ovšem nesmírně důležité pro budoucnost Kosova je, že Priština se musí zapojit do toho dialogu, protože organizovaný zločin a korupce jsou pohromou pro zemi, pro hospodářství je třeba vykonat mnohem více v těchto oblastech. Je tady je možné, že Kosovo brzy získá, brzy získá dohodu o stabilizaci a přidružení, ovšem snahy kosovského vedení budou klíčové eh, v této věci. Děkuji, pane poslanče, a nyní za QNGL na jednu minutu pan poslanec Angurakis, prosím. Toto usnesení podporuje imperialistickou politiku EU a cíle monopolů, monopoli, eh, monopolových podniků na západě Balkánu. Přiostřuje to imperialistickou konkurenci a všemocnost trhu. Jde o snahu eh, plundrovat zdroje Kosova. Je to proces, který prohloubí nezaměstnanost a chudobu. Obyvatele Severokosova musí snášet eh, jednotky NATO. EU se snaží podporovat mise EULEX, KFOR a největší americkou vojenskou základnu mimo území USA. Eh, vlastně jako by se Kosovo stávalo protektorátem EU a, eh, a NATO, což je důsledek špinavé války proti národům Jugoslávie je zde snaha vnutit lidem rozdělně jejich země, pokud chtějí um, zahájit jednání s EU. EU zde otevírá pandořinu skříňku, vyostřuje etnické rozpory na Balkáně, posiluje separatistické hnutí, existuje zde nebezpečí, že vypukne širší válka. My přitom stojíme o Evropu míru, Evropu e, národů, ovšem ta, to může nastat pouze na ruinách Evropské unie. Děkuji. A nyní za EFD pan Provera. Děkuji, prezidente. Děkuji, pane předsedo. Kosova je země s velkými strukturálními problémy, na které upozorňuje zpráva samotná. Velmi rozšířená je korupce, soudní systém neodpovídá požadavkům na demokratickou zemi, státní administrativa je velmi neefektivní, chybí zde svoboda sdělovacích prostředků, je zde nedostatečná ochrana menšin. I s ohledem na náboženská a kulturní tradice. Zanedbává se ochrana životního prostředí a navíc se zde také obchoduje s drogami, se zbraněmi a také s lidmi. To potvrzují mezinárodní šetření a čteme o tom ve sdělovacích prostředcích. Rada Evropy v roce 2010 tvrdila, že eh, bývalý premiér byl zapojen do obchodu s orgány. Takže jsme velmi daleko od eh, možné integrace, i když samozřejmě musíme pomáhat eh, Kosovu v jeho sociálním a demokratickém rozvoji. Děkuji. Děkuji a nyní za, promiňte ještě, je zde modrá karta, otázka pana Posota pro pana Proveru. Akceptujete tuto otázku? Yeah, okay. Äh, Děkuji vám, pane předsedo. Já bych se pana Provery rád zeptal, jestli ví, že pan Marty z Evropské rady z e, parlamentního výboru nenašel ani jedno opodstatnění tohoto údajného účastnění se na obchodu s orgány. Neexistuje jediný důkaz, já bych se rád zeptal, jak to pan Provera může tvrdit, jestli nějaké důkazy má. Děkuji, eh, máte půl minuty na odpověď. Já vím, že obvinění 27krát jmenuje prezidenta Tašiše ve své zprávě a tuto zprávu přenášela také BBC. Já nejsem soudem a není tedy mým úkolem ověřovat různé zodpovědnosti, ale obvinění Rady Evropy je velmi vážným obviněním, protože si myslím, že tato rada je váženým orgánem a zaslouží si to tedy, abychom tomu překládali význam. Děkuji a nyní další eh, řečníci, jako první Krištof Lisek. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych eh, se dosti říci, že poprvé mohu říci, pane předsedo, svému dlouholetému příteli, pane komisaře, dámy a pánové, chtěl bych říci, že zpráva paní Lunáček je velmi dobrou zprávou, velmi vyváženou zprávou a musíme ji podpořit. Vidím, že Paní Lunáček hodně pracovala na tomto tématu, velmi dobře zná tuto otázku a ví, co se v zemi odehrává. Kosovo to není snadné téma. A budou zde ještě v následujících letech výzvy pro Evropskou unii a pro mezinárodní společenství jako celek, protože my nejsme jediní, kdo se angažuje v této zemi, která musí pokračovat ve svých reformách. A musím říct, že je velmi dobré, že v této zprávě zdůrazňujeme, že kosovský stát už toho hodně udělal, při budování státních orgánů, klasických státních orgánů, protože musel všechno budovat od nuly, především eh, soudnictví a všechny instituce, které jsou zásadní pro fungování země. Ale rád bych upozornil na jednu věc eh, obecnějšího charakteru. To, co se stane v Kosovu a úspěch Kosova může sloužit za příklad ostatním zemím. Může to dokázat, že je užitečné nechat Evropskou unii, aby vám pomohla. Bude to důležité pro celé, celý západní Balkán. Děkuji paní Maria Muníste Urkisa na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Pro eh, nezanedbatelnou část socialistů konstruktivně ale odlišená pozice k nezávislosti Kosova měla velmi pozitivní dopad na situaci, která je poznamenána tím současným pokrokem. To znamená, Přispělo to k pokroku v Srbsku a také ke stabilitě celého regionu. Kdyby Evropská unie se unblock postavila na jednu stranu, tak by určitě nebylo dosaženo těch pokroků, které zde byly zmíněny. Od bilaterálního dialogu přes dialog EU s oběma stranami. Proto si myslíme, že není dobrá ta výzva, která je obsažena ve zprávě na členské státy, které zatím neuznali Kosovo, aby to udělali. A také si nemyslíme, že by bylo adekvátní uh, implicitně zde uznávat Kosovo v této zprávě. Myslíme si, že tato debata by se měla spíše zaměřit na problémy, které ovlivňují Kosovo, například korupce, organizovaný zločin, hospodářská situace, anebo budování institucí, spíše než na debatu o uznání či neuznání Kosova. Děkuji. Děkuji. Pan poslanec Eduard Kukan, minuta a půl. Děkuji, pane předsedo, děkuji zpravodajce za její práci. Kosovo čelí éře, čeká tedy éra výzev a příležitosti. Já eh, doufám, že Kosovo plně využije agendy připravené komisí a radou pro tento rok pokroku studie proveditelnosti, eh, dialogu o reparaci vízového režimu, eh, a účast na evropských programech, to jsou konkrétní kroky, které byly naléhavě potřebné, které jsou naléhavě potřebné pro Kosovo nyní. Evropa musí investovat do této agendy, aby si zachovala důvěryhodnost. Zároveň musíme žádat hmatatelné konkrétní výsledky od kosov, kosovských orgánů, zejména pokud o reformu soudnictví, veřejné zprávy a především posílení právního státu, boje proti korupci a organizované trestné činnosti. Rád bych rovněž apeloval na Kosovo, aby pokračovalo v dialogu se Srbskem. Také bylo dosaženo konkrétních výsledků pro obyvatele Kosova, aby došlo k normalizaci vztahu mezi Kosovem a Srbskem. Také se domnívám, že zástupci v kosovském eh, schromáždění, stejně jako my v Evropském parlamentu, bychom měli být pravidelně informováni o tomto procesu a jeho výsledcích. A konečně Kosovo ještě čeká mnoho těžké práce, ale myslím, eh, že to jistě zlepší život v Kosovu a přiblíží, přiblíží to zemi Evropské unii. Děkuji. Děkuji, pane poslanče. Nyní jedna minuta pro paní poslankyni Fajonovou. Prosím. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Vážený pane ministře, vážený pane komisaři, děkuji paní zpravodajce za podporu státu který nemá žádný smluvní vztah s Evropskou uní, Je to důležitý stát pro tento region, ovšem bohužel jeho občané zatím stále nevidí to pomyslné světlo na konci tunelu. Eh, mladé Kosovo nyní tím pádem dostává lhuty pro liberalizaci víz. Je potřeba jednat rychle, protože nás očekává mnoho práce. Rovněž dialog se Srbskem Eh, musí dále pokračovat ehm, v rámci eh, regionálního vyjednávání a pouze tím, že všechny státy EU uznají Kosovo, lze pokročit dál. Já jsem eh, velice rád, že komise chce nyní vypracovávat novou studii, Eh, mladí lidé potřebují své místo a důležité je bojovat také proti korupci a organizovanému zločinu. Nejenom samozřejmě na západním Balkáně, ale všude jinde. Eh, je nutné být i férovým. Dobrá, děkuji. Dále pan poslanec Fleckenstein, máte jednu minutu. Děkuji vám, pane předsedo, vážení kolegové a kolegyně. Eh, rozhovory Bělehradu s Prištinou jsou první úspěch který zde v Bruselu vidíme. K tomu patří i odvaha. Patří k tomu odvaha pana Tačiče a pana Tadiče. E, tuto odvahu je potřeba uznat, protože toto je první odvážná věc, která se děje na cestě k pozitivnímu vývoji. A teď je to na nás. Musíme lidem v Kosovu ukázat, že to myslíme vážně. Právě proto e, podporujeme e, komisaře Malströma v liberalizaci víz a vás, pane komisaři Füle, v té studii proveditelnosti, která zakončí eh, tyto dohody o stabilizaci a přidružení. Můžete počítat s naší pevnou solidaritou a eh, dovolte mi ještě říci, že nutno je říci jednu věc. To platilo v minulosti i v eh, současnosti. Obě strany musí vědět, že pouze společně Eh, a paralelně se mohou přiblížit Evropě. Ani jedna ze stran to nedokáže na úkor té druhé. Jinak s nimi nebudeme spolupracovat. Dobrá, děkujeme vám, pane poslanče. Nyní se dostáváme k procesu Catch the Eye. A jako první promluví pan Silvestris, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat eh, paní Lunáček eh, za odvedenou práci. Stojíme před obrovskými výzvami a obrovskými příležitostmi pro Kosovo. A já si myslím, že agenda, kterou navrhuje Rada, se ubírá správným směrem a zaslouží si naše podporu. Velký optimismus, eh, pokud jde o velké pokroky Kosova v těchto letech. Vzpomeňme si jen na situace před několika lety, před 10-15 lety, abychom pochopili, kolik důležitých kroků vpřed bylo učiněno. Dnes musíme podpořit prištinskou vládu, ale musíme podpořit také všechny demokratické politické síly, aby pokračovaly v reformách. Musíme podpořit eh, reformu víz, eh, reformu obchodu a také soudního systému. To je tedy úkol, který nás čeká kvůli tomu, aby se zvýšila úroveň demokracie v Kosovu, aby se přiblížilo Kosovo k Evropě a také, aby se zlepšil život kosovských občanů. Mladá evropská demokracie musí být jednoznačně podporována ze strany Evropy. Děkuji. A jako další má slovo pan Ramon Trebosa i Balsels. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Drazí kolegové, katalánská liberální strana, kterou zastupuji, plně podporuje proces přístupu Kosova do EU. Rád bych vám připomněl, že zatímco my v tomto parlamentu diskutujeme o rozšíření Evropské unie, pět evropských zemí zatím ještě neuznalo Kosovo jako nový nezávislý stát. A jedním z těchto států je Španělsko. Rád bych eh, požádal všechny evropské instituce, aby nadále vyvíjeli tlak na Španělsko, aby uznalo nezávislost Kosova. Evropská unie nemůže akceptovat tento neuvěřitelný demokratický deficit mezi svými členy. Chci také přivítat to, že Černá hora po své nezávislosti v roce 2006 dělá kroky směrem k evropské integraci. Děkuji Evropské unii za to, že vždy respektuje svobodu a demokracii. Děkuji. Děkuji bardzo. Następna. Děkuji. A jako další má slovo Ines Kristýna Suber. Prosím. Um Děkuji, pane předsedající. Řekli jsme a fakta ukazují, že to Kosovo nezávislým mělo eh, velmi závažné dopady, pokud je o mezinárodní právo a stabilitu hranic v EU. Jde o flagrantní porušení charty OSN a Helsinských dohod. Jde o nezákonný akt a porušení mezinárodního práva. Fakta svědčí o tom, že vytvoření izolovaného pseudostátu, ať z jakéhokoliv důvodu, eh, znamená, že eh, čelíme eh, subjektu, který není svrchovaným subjektem, ale je vlastně okupován Evropskou unii, NATEM a OSN. KFOR a EULEX vlastně udržují celou zemi v chodu. Cílem této de facto politiky je této politiky je tedy de facto dominace na touto části Evropy. Děkuji. A nyní vystoupí pan Jaroslav Paška. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážený pane komisaři, vážený pane ministře, respektuje stanovisko Evropské rady, která v roce 2003 přislíbila všem zemím západního Balkánu, že se budou moci stát členskými zeměmi EU. Naplnění tohoto slibu vůči aktuální vládě Hashima Tačiho se mi však zdá být výsměchem principu lidskosti a spravedlnosti, na kterém budujeme soužití národů v Unii. Zpráva parlamentního schromáždění Rady Evropy totiž poukázala na těžké zločiny páchané trenickou skupinou, zejména eh, na eh, srbských, ale i nepohodlných albánských obyvatelích této provincie. Stále pokračující zastrašování a vraždy svědků těchto zločinů dokazují, že práce mise Evropské unie za právní, právní stát v Unii je nedostatečná, že tato mise nedokáže v mafii prorostlém prostředí dokonale objektivně dokumentovat zločiny osvobozenecké armády Kosova. Jsem přesvědčen o tom, že pokud eh, nebudou eh, všechna obvinění vznesená Radu Evropy důsledně vyšetřena, nemáme právo legitimizovat eh, společnou rozpravou tyto osoby, proti kterým se vede vyšetřování za závažných, pro závažné zločiny. Děkuji, pane poslanče. A nyní pan Augustin Díaz de Mera, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já jsem byl a a jsem i nadále solidární eh, s Kosovem, už i v době Miloševiče. A mé vlastní město solidárně přijalo mnoha členy Učeky. Ale v současné době v Kosovu je problém s korupcí, eh, s potlačovanými sdělovacími prostředky, eh, organizovaným zločinem a tak dále. V současné době Kosovo nesplňuje žádné z potřebných podmínek ani proto, aby mohlo být v Evropské unii, ani proto, aby bylo nezávislým státem. Děkuji. Děkuji bardzo. Następný mluvce. Děkuji. Pan poslanec Seba Sogor. Děkuji. Eh, míg a 90-es években a koszovói albán... Děkuji vám mnohokrát. V 90. letech, když jsme hovořili o autonomii pro Albánce v Kosovu a slyšeli jsme jejich požadavky, tehdy bylo Kosovo uznáváno jako nezávislý stát většinou evropských eh, členských států. Nicméně ta cesta nebyla nebyla eh, bez obtíží. Bylo prolito hodně krve a trvalo celá desetiletí, než jsme do této fáze dospěli. A když eh, Kosovo nedostalo autonomii od Srbů, Možná si nemysleli, že to je první krok na cestě k skutečné nezávislosti. A poté Rugovo vedl e, mírové protesty a možná Srbové vlastně vůbec nevěděli, že sami přispívají k situaci, kdy, je, kdy má hlavní slovo násilí. Západní Balkán je region, kde je mnoho etnických menšin, které spolu soužijí a je velice důležité poskytnout jim autonomii. To je jedno z kritérií míru, to je předpoklad míru. Aspoň tolik se můžeme poučit z historie Kosova. Evropská unie by měla dbát na hlas menšin daleko lépe, než to bylo v minulosti. Děkuji mnohokrát, to byl eh, teď bude poslední mluvčí v procesu Catch the Eye, je paní Skaubarika. Prosím, máte slovo. Děkuji. Španělsko neuznává stát Kosovo ani nepodporuje integraci, ale zapomínáme, že 22. července 2010 Mezinárodní soudní dvůr potvrdil, že prohlášení nezávislosti není proti mezinárodnímu právu. V roce 1912 eh, už byli postiženi tím, že byli obsazeny srbskými vojsky a také byli postiženi Miloševicovým režimem. Měli bychom být solidární s oběťmi srbského kolonialismu a proto bychom měli také změnit tento postoj. Já si myslím, že za tímto postojem je strach uznat, že i Španělsko má uvnitř národy, které chtějí být nezávislé. Španělsko musí pochopit, že v 21. století občanská vůle která je volně vyjádřena, je podkladem svrchovanosti. Pane komisaři, jak se díváte po všem tom úsilí, které děláte pro eh, začlenění Kosova, jak se díváte na tento španělský postoj? Děkuji a dávám slovo právě panu komisaři Filamu. Uh, pane předsedo, vážení poslanci a poslankyně, pane ministře, jsem velice vděčný za tuto příležitost eh, účastnit se vaší výměny názorů, pokud jde o evropské závazky vůči Kosovu. Jsem vám vděčný za vaši podporu pro iniciativu komise pro vytvoření užších vztahů mezi Kosovem a Evropskou unii a děkuji za podporu v oblasti studie proveditelnosti. V příštích několika měsících budeme připravovat hloubkovou analýzu připravenosti Kosova na jednání a ukončení jednání o dohodě o stabilizaci a přidružení s Evropskou unii. Stabilizace a přidružení a dohoda o nich potvrdí to, že se Kosovo připojí ke zbytku západního Balkánu v jejich společné snaze býti jednoho dne součástí naší zóny stability, bezpečnosti a prosperity. Má návštěva tento týden v Kosovu je milníkem nové fáze, fáze tvrdé práce a, reform, které budou velice vážně míněny, kdy se slova změní na činy, na procesy, na obsah. To je totiž ta správná cesta, jak řešit ty výzvy, které před námi stojí, které stojí před Kosovem. Komise je připravena podpořit v tomto procesu Kosovo jehož nedávná dohoda o spolupráci se Srbskem eh, bez ohledu na počáteční problémy by měla Evropské unii pomoci více se angažovat v této věci. Žádám o vaši eh, soustavnou podporu při prosazování tohoto, eh, tohoto poselství a pro posílení spolupráce s kosovským, s kosovským parlamentem. Doufám, že se nám tento cíl, to znamená přiblížit Kosovo a celý region Evropě, zdaří a že do toho regionu, do západního Balkánu přineseme i prosperitu. Děkujeme vám, pane komisaři. Nyní na závěr debaty dostane slovo Nikolaj Vamen. Pane předsedo, dámy a pánové poslanci, pane komisaři, především bych rád poděkoval Evropskému parlamentu za tuto rozpravu. Bylo dobré hovořit o evropské perspektivě Kosova a rád bych osobně poděkoval paní Lunáček za to, jak se staví za integraci Kosova do Evropské unie. Kosovo se zavázalo, že bude postupovat tímto směrem a není zde cesty zpět. Mise EULEX má hlavně za úkol podporovat eh, toto vědomí u kosovských představitelů. My jsme si vědomi toho, že země čelí mnoha výzvám, to je pravda. A má také velmi zvláštní situaci, ale dosáhla velkého pokroku. Státní infrastruktura se rozvíjí a to umožní provést potřebné reformy. Bude nutné také mít dlouhodobou perspektivu, která bude založena na neustálé práci s Evropskou unii. Statut kandidátské země Srbska ukazuje, že když země pracuje, když se zaváže k něčemu, tak eh, mu nabídneme, jí nabídneme vstup do Evropské unie. To musí sloužit eh, všem západobalkánským zemím jako motivace. V rozpravě byla zmíněna celá řada odvětví, kde jsou potřebné reformy. Mám na mysli především následující body. Kosovo nedosáhlo dostatečného pokroku, pokud jde o dodržování politických kritérií. Konkrétně mám na mysli boj proti korupci. Korupce je v Kosovu velmi rozšířená, je to velmi závažný problém. Je třeba opravdu lépe bojovat proti korupci, především na nejvyšších úrovních. A Nesmíme mít strach eh, pohnat eh, pachatele před soud. Já myslím, že teď to kosovské úřady chápou a je také nutné, aby Kosovo více bojovalo proti organizovanému zločinu a aby přijalo zákon, který jim v tom pomůže a aby tento zákon byl řádně uplatňován. Také je nutná iniciativa ve vztahu eh, k sousedním zemím, protože organizovaný zločin nezná hranice. Je třeba také rozvinout právní a soudní systém v Kosovu. To je bod, který my plně podporujeme. Pokud jde o hospodářství, je třeba hluboce pozměnit struktury tak, aby se podpořila ekonomika Kosova a aby se rozvíjelo tržní hospodářství, ale to určitě nebude hned zítra. Jsou tam obrovské problémy, obrovské výzvy, ale my musíme podpořit nejmladší stát Evropy, aby se pomalu přibližoval k Evropské unii. Kosovští představitelé jsou ochotni vynaložit veškeré úsilí, aby reagovali na tyto požadavky. Priština je také ochotna diskutovat s Bělehradem, jsou připraveni najít pragmatická řešení i těch citlivých otázek. Proto je důležité, pokračovat v těchto rozhovorech a doufám v tomto smyslu, že prištinská vláda bude jednat pragmaticky a zavede inkluzivní a dlouhodobou agendu, která zaručí budoucnost země. Dánské předsednictví, paní předsedkyně, chce pokračovat ve spolupráci s parlamentem a s komisí v této věci. Děkuji. Grazie. Děkuji. Dostala jsem návrh usnesení na závěr rozpravy. Rozprava je tímto uzavřena a hlasovat se bude zítra v 11.30.